Teď se dostáváme k části vysvětlení hlasování. Nejprve zpráva Grobarčík. Slovo má paní Pietikainen. Frau Kollegin Pietikainen. Paní kolegyně. Paní kolegyně Pietikainen už tu není, takže pan kolega Jár má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. E, pro mě bylo hlasování pro velmi jednoduché, protože jde o to e, lépe chránit populaci lososa a vůbec ryby je to e, velice důležitý krok vpřed. Kromě toho je pro mě důležité, aby členské státy se trvalým způsobem zavázali k tomu, že se pokyny, které zde schvalujeme, budou také řídit. Bylo pro mě překvapující, ale také důležité eh, přijetí toho takzvaného eh, volnočasového rybaření eh, do této analýzy, ačkoliv to vypadá směšně, že řešíme i hobby rybářství a připravujeme pro ně profesionální měřítka ale jde o to i tuto oblast regulovat. Také bych chtěl poděkovat členským státům, které, eh, které eh, které zaváděním lososa do svých řek chrání populaci lososa. Děkuji vám za, za pozornost. Děkuji vám, pane kolego Járe. Teď má slovo kolegyně Makovej. Um, Děkuji za slovo. Pane předsedo, já sdílím obavy kolegů ze severních zemí v oblasti Baltiku. Zásoby mm, ryb jsou samozřejmě vyčerpávány, což znamená, že losos možná úplně zmizí a bude to mít negativní dopad na rybáře. Proto chci, abychom zde měli nadnárodní plán pro řízení v této oblasti. Pokud je o populaci lososa v Baltiku, komise by měla zavést více a striktnější kontrolu v této oblasti a hodnotit dopad na stavy této ryby v Baltiku. Děkuji vám, paní Makovej. Já bych rád poprosil dámy a pány, kteří e, si povídají na chodbách Kaspariho Broka, Lízeho, Roučka a další, aby eh, laskavě eh, věnovali svou pozornost kolegům, kteří chtějí mluvit, nebo aby byli aspoň tak laskaví a byli potichu. Teď se dostáváme k vysvětlování hlasování zprávy Jörg Leichfried. Nejprve má slovo paní Zaniky. Grazie. Grazie, presidente. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Toto je podle mého názoru neakceptovatelná praxe, protože to má dopad na určité druhy těchto živočichů, má to ekonomický dopad, hospodářský dopad. V podstatě se obíráme o potravinové zdroje, které mají komerční hodnotu a zároveň je to neetické, protože to představuje nerespektování života těchto zvířat od roku 2003. Evropská komise již navrhuje zrušení zákazu, pokud jde o vývoz těchto produktů a tuto praxi na lodích. Tímto způsobem by Evropská unie, pokud bychom bojovali proti této mm, velice špatné praxi, zároveň stát se průkopníkem na tomto poli na celém světě. Děkujeme. Díky, teď paní kolegyně Makovej. Thank you. I... Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože umožní Evropské komisi na legislativní akty a jejich zapojení zároveň 10 nařízení se v podstatě, um, to, jsou, to jsou ty, které byly součástí Lisabonské smlouvy, zlepšit ekonomický růst a zároveň umožní komisi provádět nelegislativní akty v oblasti komerční politiky tím, že posílíme tuto ekonomiku, urychlíme ekonomický růst, protože Evropská komise je vlastně zodpovědná za to, aby všechny členské státy aplikovaly tuto legislativu. Děkuji vám, kolegyně Makovej. Slovo má kolegyně Basesku. Děkuji, vážený pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože společná obchodní politika umožní spotřebitelům i producentům určité výhody, které jsou důležité. Ovšem proto, aby byla tato politika úspěšná, Evropská komise bude muset mít možnost určité volnosti, pokud jde o delegované akty a jejich aplikaci podporuji stanovisko zpravodaje. Evropský parlament se může postavit proti delegovaným aktům, které by se dotýkaly důležitých částí legislativy, aby zároveň jsou zde důležité technologické výdobytky, a podle mého názoru jejich aplikace delegovanými akty je nejvhodnějším způsobem. Samozřejmě, že potřebujeme zapojit všechny zúčastněné strany. Je to dobrý základ, dobrý návrh, tak abychom nesnižovali konkurenceschopnost Evropské unie v globálním měřítku v ekonomické nebo období ekonomické krize tato politika, společná obchodní politika by měla být eh, mm, ve prospěch nás všech. Děkuji. Děkuji. Teď zpráva Gallagher. Nejprve má slovo paní Makovej. Děkuji za slovo. Ano, rybolovné zdroje jsou omezené a mm, technická opatření v této oblasti si myslím, že jsou důležitými opatřeními, jak zlepšit eh, zachování rybolovných zdrojů a jak regionalizovat tento přístup. Pokud jde o technická opatření a její rozšíření na další přechodné období, s tím souhlasím, ovšem potřebujeme zavést další změny, například určitě konkrétní oblasti, ve kterých je zákaz lovu tresky a jiných ryb. Um, myslím si, že naši rybáři potřebují jasnou mm, právní jasnost a ne pouze dočasná opatření. Proto chci, aby komise předložila trvalé řešení v technických eh, opatřeních a ne pouze dočasná řešení. Děkuji. Děkuji vám, paní Makovej. Slovo má kolega Sean Kelly. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Včera jsme hovořili i o jiných doporučeních, která se týkají rybolovu. Dokonce téměř do půlnoci jsme jednali o této problematice, probíhala zde rozsáhlá rozprava, která mě v podstatě povzbudila tímto směrem. Ano, tyto, náz- tyto návrhy jsou seriózní, praktické, především bych rád poděkoval Patu de Koupu Galagerovi, jirskému kolegovi, za práci, kterou odvedl na této zprávě. Je škoda, že jsme nemohli přijmout doporučení, především teda tam, v tom posledním hlasování, protože ta spolupráce ze strany rady nebyla nejvhodnější. Pan Gallagher měl v tomto ohledu pravdu odložil konečné hlasování a já se těším na tuto spolupráci, tak abychom skutečně tato úžasná doporučení mohli konečně přijmout. Děkuji vám, pane kolego Kelly. Teď se dostáváme ke zprávě Patro Neveš. Jako první má slovo paní Pětikajnen. A pardon, ta už tady není přece. Takže paní McClarkin má slovo. Vážení kolegové, odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel, to je praxe, kterou ani já, ani moje skupina nepodporuje, jakékoliv nedostatky v legislativě, které umožňují potenciální tuto praxi a vyhazování těchto části těl žraloků do moře musíme, za, musíme zamezit. Je to barbaristické, samozřejmě poté velice Mm, často jsou tato těla mm, požírána jinými živočichy, dokonce několik dnů je to opravdu neakceptovatelné, mm, musíme bojovat za práva svíhra globálně a je opravdu neuvěřitelné, že Evropská unie je pozadu, pokud jde o prosazování pravidel v této oblasti. Proto podporuji návrh komise, tak aby členské státy nemohly mít zvláštní povolení v této oblasti a aby opravdu zde byl mandát, to znamená, aby žraloci nikdy se nedostali na pevninu bez svých ploutvy. Opravdu nechci, aby došlo k jakýmkoliv výjimkám do budoucna v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji vám, paní McClarkin. Děkuji vám, paní McClarkin. Slovo má pa, paní kolegyně Jindřejevská. Jsem bardzo zaniepokojona brutalną praktyką. Děkuji za slovo, pane předsedo. Mě opravdu tato brutální praxe odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel a odhazování těchto části těl do moře, to s tím nemohu souhlasit, je to opravdu mm, neuvěřitelné, neakceptovatelné, jde to, mm, má to dopad na vzácné druhy žraloku. Rovněž proto podporuji návrh komise, která posiluje zákaz této oblasti bez jakýkoliv výjimek. Hlasovala jsem i pro pozměňovací návrhy, které volají potom, aby zde již nebyla žádná prázdná místa, která by umožňovala odstraňování ploutvy a která zakazují eh, tuto praxi. Tato nehumánní praxe je populární v Austrálii, ve Spojených státech, většina evropských států to nepovoluje. Proto si myslím, že zde nemůžeme mít žádné výjimky z tohoto zákazu. Děkuji. Děkuji vám, paní Jendřejevská. Snad se mi výslovnost zlepšuje. Eh, paní Zaniky tu, myslím, není, takže slovo má pan kolega Jár. Děkuji, pane předsedo. Bylo pro mě velikým potěšením, že jsem mohl hlasovat pro tuto zprávu, protože už déle než 10 let, tehdy, když jsem byl ještě ochráncem zvířat nebo pověřencem pro tyto otázky ve Bundestagu, a tehdy jsme také bojovali proti odstraňování ploutvů, ploutví žraloků a teď máme na evropské úrovni nařízení, které nepřipouští žádné výjimky musíme odstraňovat skuliny v ochraně zvířat. Pro mě to bylo neetické a jsem velice rád, že jsme toto usnesení přijali. Teď půjde o to, abychom toto usnesení a tento postup prosadili nejenom v Evropské unii, ne v působnosti pouze členských států, ale celosvětově, protože všichni víme, že ochrana živočichů eh, je věcí univerzální a já doufám, že budeme mít v této věci velký úspěch. Děkuji, kolegyně Meissner. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Je to tak, že většina lidí má strach před žraloky, ale žraloci v našich mořích žijí už po staletí a jsou neodmyslitelnou složkou moří. A dnes jsme velkou většinou hlasovali pro odstraňování postupů, odstraňování žraločích poltví a e, je to e, považováno za velkou lahůdku e, žraločí ploutvě a mnozí lidé již v minulosti dělali tyto postupy, kdy odstraňovali ploutve a těla hazovali zpět do moře. Je to barbarské, je to velké plítvání a nejenom Eh, ploutve eh, jsou eh, přínosné, neboli nemůžeme připustit, aby se v tom pokračovalo. Dnes jsme se s velkou většinou vyjádřili proti tomu. Od roku 2004 je to v Evropě zakázáno, ale byla tady celá řada výjimek a těmto výjimkám můžeme zabránit, když řekneme, že žralok musí být vyloven a vyložen celkově i s ploutvemi. Děkuji paní Meissner, slovo má paní Makovej. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já podporuji legislativní usnesení parlamentu, pokud jde o úpravu tohoto nařízení, protože jeho cílem je zakázat radou bez jakýchkoliv výjimek odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel. Tato praxe, kdy kde dochází k odstraňování žalčí ploutvy a těla zvířat hází do moře. To prostě nemůže být akceptováno, je to barbarský eh, čin, má to dopad na životní prostředí, musí to být zakázáno okamžitě a všude. Děkuji paní Makovej. Slovo má eh, kolega Tenok. Pane předsedo, odstraňování ploutví žraloků na palubě lodí je barbarské Eh, je barbarská věc a je to také plítvání. Já podporuji eh, ochranu zvířat a nařízení EU, které zakáže odstraňování ploutví ze žraloků na výrobu žraločí polévky a vhazování eh, mrtvol, respektive ještě stále živých žraloků, často zpět do moře, kde postupně hynou. My jsme v Británii učinili odstraňování ploutví na královských lodích nelegální a doufáme, že se tato praxe rozšíří do celého světa. Nesmíme zachovat žádné další mezery v legislativě nebo nějaké výjimky pro španělské nebo portugalské rybáře ani pro nikoho jiného. Musíme se také eh, více zabývat eh, přílišným výlovem žraloků, eh, který ohrožuje žraloky a jejich přežití v našich oceánech, kde přežívali už po miliony let, bylo by tragické zapříčinit jejich vyhnutí právě v této době. Děkuji. Děkuji vám, pane Tenoku. Nakonec má slovo pan Murphy. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože navrhuje uzavřít mezeru v stávající legislativě a e, zajistí, že všichni žraloci e, e, odloveni evropskými plavidly budou dopraveni na pevninu, včetně ploutví jako celek. Odstraňování ploutví nemá v moderním rybářství místo. Kromě toho odstraňování ploutví na moři a hození ještě živých žraloků zpět do moře, kde v podstatě pomalu a bolestivě hynou, není Eh, vůbec správné. Bohužel však tato praxe se rozšiřuje vzhledem k touze po profitu nadnárodních rybářských korporací a je v podstatě neřízená. Odhaduje se, že až 100 milionů žraloků se zabíjí jen kvůli ploutvím. To je praxe, která je naprosto devastující pro žraločí populaci v celém světě, která ohrožuje stabilitu námořních ekosystémů a ohrožuje vlastně i rybolovský, eh, rybářský průmysl po celém světě. Je nutné toto barbarství ukončit a odstraňování ploutví žraloků regulovat na mezinárodní mezinárodním poli. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego Murphy. Teď se dostáváme k vysvětlení hlasování návrhu usnesení eh, o aspektech mezinárodních únosů dětí. Jako první má slovo paní Muscardini. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. My jsme pro toto usnesení, pokud jde o mezinárodní ochranu dětí především s ohledem na třetí země, které podepsaly tuto úmluvu, Hákskou úmluvu. Ovšem problém je v tom, že ne všichni v Evropské unii akceptovali a implementovali tuto konvenci. V Německu například víme, že bohužel v některých institucích se věnuje větší pozornost tomu, co chtějí rodiče a ne to, co chtějí děti. Měli bychom tomu věnovat pozornost, protože této mezinárodní únosy dětí jsou závažným problémem. Měli bychom tlačit na všechny členské státy, aby implementovali hákskou úmluvu ve jménu práv dětí. Musíme posílit i rodinné právo na Evropě. Děkuji vám, paní Muscardini. Paní kolegyně Makovej má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, pokud o mezinárodní únosy dětí, to je morálně opravdu ohavný čin, který může mít psychologický dopad na děti i rodiče. Hákská úmluva v tomto ohledu umožňuje právní základ boje proti tomuto fenoménu. Vím, že Rada spochybňuje právní základ, na základě kterého by Evropská unie schválila přistoupení osmi dalších zemí k této umluvě. Právě proto si myslím, že toto je velice dobře načasována akce. Nemůžeme dovolit další odkládání, které by mohlo mm, jinak v tohoto kroku, který by mohl zakročit v této svizelné situace. Dále no, Evropa má exkluzivní pravomoce v tomto ohledu a proto bychom měli umožnit těmto osmi novým zemím stát se členem této uh, úmluvy a pomáhat uh, v implementaci této legislativy, protože každá hodina, každá minuta je důležitá v boji proti této nelegální praxi. Nesmíme zapomínat na to, že děti ve světě mm, spolehají na nás, na, na to, že je ochráníme. Děkuji paní Makovej, eh, takže to by bylo k tomuto tématu. Teď se dostáváme ke konferenci Doha. Eh, jako první paní kolegyně Záborská, paní Pětikajnen je pryč. Takže paní Záborská, prosím. Já, já. Ano, prosím, máte slovo. Vy jste nežádala o slovo? Já jsem chtěla ale mluvit k Doha. Ano, to je Doha. Ano, Omlouvám se, vážený pane předsedo. Já jsem nemohla podpořit toto usnesení, protože nebere v potaz stávající příspěvek Slovenska ani dalších nových států Evropské unie, pokud je o snižování emisí. Tyto země splnily závazky, které vyplývají z Kyotského protokolu a tím pomohly Evropské unii jako celku dostat se na čelo boje proti klimatickým změnám. Je nepřípustné, aby tento příspěvek našich zemí vůbec nebyl vzat v potaz zákaz přenášení emisních jednotek. Slovensko a ostatní země střední a východní Evropy tím přichází o obrovský objem zdrojů a investicí do zelené ekonomiky. Děkuji. Děkuji vám, paní Záborská. Slovo má paní Basesku nu am putut vota pentru această rezoluție. Děkuji za slovo, vážený předsedo. Já nemohla hlasovat pro toto usnesení, protože Rumunsko nedosáhlo svou kótu, pokud jde o emise a v podstatě máme ještě pořád mnoho těchto certifikátů k dispozici, těchto povolenek a jelikož tyto povolenky jsme zatím nemohli s nimi obchodovat. Ehm, je zde riziko ztráty velikých finančních prostředků pro mou zemi. Proto je důležité, aby ty země, které prostě mají ještě kvóty, aby je mohly Ehm, využít později. Toto bychom mohli provádět s odpovědným způsobem a zároveň zachovat ambiciozní cíle v oblasti ochrany životního prostředí. Rumunsko se zapojilo do eh, strategie 2020 Evropské unie, tím jsme se zavázali v boj, k boji proti klimatickým změnám. Ovšem tím, že neumožníme transfer kvót po roce 2012, moje země tím bude trpět diskriminaci, podobně jako ostatní země, které jsou v podobné situaci. Děkuji. Děkuji vám, paní Basesku. A my jsme přece jenom eh, postupovali moc rychle. Ještě tu jsou telekomunikace a k tomu jste také chtěla hovořit, paní Basesku, takže máte opět slovo. Děkuji, vážený pane předsedo. Já podporuji revizi mezinárodního nařízení v této oblasti, pokud jde o nadcházející světovou konferenci mezinárodních telekomunikacích. Cílem je zlepšit propojení na celosvětové úrovni v oblasti telekomunikací. Zároveň toto nařízení eh, je důležité pro efektivitu této veřejné služby, je zásadní, abychom umožnili šíření, cirkulaci těchto informací. Myslím si, že text, který je k dispozici, musí být aktualizován tak, aby vzal v potaz kvalitnějším způsobem změny v technologické oblasti, změny těchto v tomto technologickém pokroku. Myslím si, že to představuje dobrou možnost zlepšení spolupráce mezi členskými zeměmi. Mohlo by to umožnit dosáhnout vyšší úroveň technického i hospodářského a sociálního rozvoje a reagovat eh, i na změny tohoto velice rychle se měnícího prostředí. Děkuji vám, paní Basesku. Teď se tedy dostáváme ke zprávě Eleny Kopa. Jako první má slovo paní Nikolaj. Am votat în favoarea acestui raport, mai ales în condiții... Hlasovala jsem pro tuto zprávu a to především s ohledem na podmínky, ve kterých se v tuto chvíli nacházíme. Myslím si, že je to totiž velice důležité, pokud jde o pokračování Evropské unie, rozšiřování Evropské unie. Myslím si, že je tady nastíněno optimistické vidění dalšího postupu. Doufám, že kritéria, která původně sloužila eh, posouzení rozhodnutí o rozšíření, tedy kodaňská kritéria, že jsou opravdu definitivní. Cením si toho, jak se tady k problému přistupovalo s ohledem na kapacity těch zemí, které přistoupí v budoucnosti. Je třeba eh, řešit výzvy v Evropské unii, nesmíme blokovat interní postupy. Děkuji paní Nikola, jako další pan Štádler. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval proti této zprávě kolegyně Kopa, protože neomezená podpora Evropského parlamentu je tady jaksi vyjadřována a vůbec eh, se neuznává, že Turecko nemůže být přijato. V bodě 28 je řečeno, že eh, dochází eh, k pozitivnímu vývoji v Turecku a zcela se zde zneuznává, že v Turecku jsou dodnes stíhány etnické a náboženské menšiny, především křesťané a před několika dny opakovaně turecký ministerský předseda Erdogan výslovně obhajoval zaved, nové za, na zavedení trestu smrti. Jak můžeme hovořit o pozitivním vývoji v Turecku? Jsem eh, z toho opravdu eh, zaražený a opakuji, že Turecko není zralé pro Evropu. Nikdy nebude do Evropy patřit a za to budu vždy eh, vystupovat. Děkuji vám, pane kolego Štádlere. Jako další má slovo kolega Bilan. Děkuji bardzo, pane Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Až do, současného, eh, až do současnosti znamená rozšíření hlavně dodatečné příležitosti hospodářské a je to také příležitost pro posílení bezpečnosti Evropy, zejména Eh, v tak citlivé oblasti, jako je Balkánská oblast. Eh, jsou to však země, které neustále upravují svou legislativu podle legislativy EU. Doufám, že Chorvatsko bude brzy následováno svými sousedy. Rád bych vás také upozornil na to, jak je důležité, abychom se i nadále zasazovali o rozšíření EU na východ. Pro Polsko je například velmi důležitá situace na Ukrajině, protože je to náš velký soused, který má velký vliv v daném regionu. Musíme rovněž také aktivně motivovat eh, novou gruzínskou americkou vládu, aby i ta sledovala eh, evropské cíle. Musíme navrhnout aktivity, které posílí sociální důvěru, to je velmi důležité, a zároveň to souvisí se, eh, souvisí se zájmy občanů EU. Já jsem hlasoval pro. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego Bělane. Eh, teď má slovo paní Makovej. Thank you, president. Děkuji vám, pane předsedo. Politika rozšíření a její kritéria musí být nastaveny podle potřeb kandidátů a potenciálních kandidátských zemí a podle potřeb jejich občanů. Rovněž musí reagovat na kritéria a principy EU. Proto je důležité se více soustředit na reformu justičního systému a na boj s korupcí a podvody. A to musí být v rané fázi tohoto procesu. Proto vítám rozhodnutí komise otevřít kapitoly 23 a 24, eh, pokud jde o přístupový proces, a pracovat na základě konkrétních detailních benchmarků. Jako poučení eh, si můžeme z tohoto procesu vzít v to, že uplatňování práv je klíčem pro splnění těchto podmínek. Abychom si zachovali kredibilitu, musí být přístupový proces nastaven podle benchmarku, úrovně transparentnosti a podle úspěchu. Dialog s Makedonií je dobrá iniciativa, ale takový dialog nikdy nemůže nahradit a nesmí nahradit přístupový proces. Musíme Makedonii hodnotit podle toho, čeho dosáhla a velmi brzy by tato země měla začít přístupová jednání. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Makovej. Nyní má slovo paní Smolková. Pěkně. 20 rokov pokladám. 20 let po kodaňské konferenci máme hospodářskou krizi a musíme si říci, co Evropská unie přinesla přistupujícím zemím. Evropská unie je bez pochyby úspěšným projektem, dosáhla velkých změn v životech lidí, ale krize nám přináší nové úkoly. Musíme více hovořit o tom, jaké společné hodnoty přináší Evropa lidem a musíme také hovořit o rozměru solidarity, o sociálních výzvách. Především eh, tento rozměr má velký význam. Mnozí by jsme tady dnes nebyly bez rozšíření. Rozšíření přispělo k míru, stabilitě i prosperitě Evropské unie. Lidská práva a svobody se staly základem právního státu. Rozšiřování je prospěšné pro celou Evropskou unii a zároveň jí získává eh, lepší pozici pro řešení globálních problémů. Proto jsem podpořila usnesení a podmínky, které by měly zvýšit důvěryhodnost a efektivnost rozšiřování. Celý přístupový proces by měly limitovat spravedlivá referenční kritéria, která by vytvořila eh, konkrétní dobré kroky směřující k přistoupení, potom by eh, nebylo spochybňované, protože by tady byly měřitelné cíle. Děkuji paní kolegyni Smolkové a závěrem má slovo pan posud. Děkuji, pane předsedo. Zpráva kolegyně Kopa není špatný, ale vyhýbá se tím hlavním problémům. A já se chci připojit k požadavku, že Makedonie samozřejmě potřebuje rozpravy na vysoké úrovni. Je dobře, že byla přizvána, ale to by nás nemělo odvádět od toho, aby eh, tady byla ukončena blokáda, která je mezi Řeckem a Makedonií a já si myslím, že poznámka pod čarou 1242 eh, eh, by tady měla být. Tato země je uznána většinou členských států Evropské unie jako samostatná země a je na čase, aby těch pět zemí, které ještě tuto zem neuznali, eh, aby tak učinili, aby uznali svobodu vízové povinnosti a další kroky. Dále kritizuji naprosto eufemistické vyjádření ve zprávě o Turecku. Činit z Turecka přístupového kandidáta je omyl. Eh, není to, Evropská země neplní kritéria. Děkuji, kolego Posilte Tolik tedy ke zprávě Eleny Kopa. Eh, teď tedy situace v Gáze jako první paní Kostelo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já vítám příměři, které bylo včera oznámeno v Gaze a volám po jeho plné implementaci oběma stranami. To znamená, že musíme, za, že nesmí dojít k žádným raketám ani z jedné, ani teda ze zkazy na Izrael, ale zároveň Izrael musí zamez, zabránit eh, bombardování a mimosoudnímu um, zabíjení. Ovšem musíme zajistit, aby to eh, byl trvalý mír, jinak to budeme řešit za další měsíce znova. Proto jsem ráda podepsala toto usnesení, které představuje cestovní mapu pro dlouhodobé řešení, volá po odblokování gazy a zároveň podpoře eh, řešení na základě dvou států, uznává práva, práva palestinců na, na svůj stát a zároveň právo Izraele žít bezpečně eh, uvnitř svých hranic. Volám potom, aby všechny členské státy hovořily jedním hlasem a aby podporovali eh, možnost pozorovatelského statutu eh, eh, Palestiny na půdě OSN. Děkuji vám. Nyní má slovo kolega Bělan. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Ozbrojený konflikt je vždy naprosto nežádoucí. Pokud jde o mírový proces na Blízkém východě, my jsme podpořili koexistenci obou států, Izraele a Palestíny, jakožto dvou nezávislých států. My jsme učinili také velké příspěvky pro bezpečnost v daném regionu, nicméně současná situace nás nutí k tomu, abychom opět žádali o ukončení užívání síly a o ukončení zákeřných eh, raketových útoků. Ty je třeba eh, odsoudit. A to samé je nutné říci o nelegálních dodávkách zbraní pro Palestince. Vláda v Tel Avivu byla donucena hájit svou vlastní zemi proti agresorům z Palestíny. Podporuji usnesení a podporuji také řešení v podobě dvou států, v podobě dvou nezávislých demokratických států. Nicméně eh, odsuzuji akce palestinských extremistů a odsuzuji to, že zatím nebyla eh, odstraněna blokáza pás magazy. Děkuji, pane Bělane, teď pan Štádler. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro toto usnesení, ačkoliv nejde dost daleko podle mě. A rád bych to jasně řekl. Myslím si, že těch 600 milionů, které eh, Evropská unie posílá jako podporu do daného regionu, do budoucna měly navázat na podmínky pro obě strany. Eh, to, co bylo už řečeno, platí samozřejmě pro obě strany na jedno. Musíme Izraeli jasně říči, říci, že dlouhodobě nelze e, miliony lidí uzavírat za osnatý drát a betonové zdi. To jsme viděli i v Německé demokratické republice. Musíme mít partnery, diskutovat s nimi a ne je pouze omezovat. E, Samozřejmě bude potřeba hovořit i s Hamásem dlouhodobě, samozřejmě Rakousko v tomto má velmi dlouhou eh, tradici. Eh, my jsme tehdy diskutovali i s Arafatem, Bylo, byli jsme za to odsuzováni, ale přispělo to ke světovému míru a myslím, že zde musíme postupovat podobným způsobem. Děkuji vám, pane kolego Štádlere, teď paní Záborská. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jsem nesmírně potěšena tím, že jsme připravili vyváženou rezoluci k situaci v Gaze, podobně jako většina mých kolegů a občanů Evropské unie. I mě tato přijatá dohoda o příměří naplňuje nesmělým optimismem. I přesto jsem nemohla podpořit článek 5 předloženého usnesení který výrazným způsobem vybočuje celkového charakteru tohoto usnesení. Pokud hovoříme o hledání kompromisu, se kterým by mohly žít obě strany konfliktu, nesmíme zároveň podporovat pouze nároky jedné z těchto stran. To není ani odpovědný, ani vyvážený přístup, to není cesta k mírovému řešení. Státní suverenita území, na kterém žijí palestinci, by mohla být odměnou za snahu o spolužití v míru a ne východiskem pro jednání. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní kolegyně Záborská. Teď má slovo kolega Murphy. Děkuji za slovo, pane předsedo. Osm dní lidi v Gaze trpěli počíleným nátlakem ze strany Izraele. Téměř 150 palestinců zemřelo, většina z nich civilistů, mnoho z nich dětí. Obama, EU, držitele Nobelovy ceny, my většinou podporujeme pravicové izraelské Eh, části obyvatelstva. Hovoříme, že mají možnost, eh, že Izrael by měl mít právo se bránit. Ovšem, tento ohromný útok neměl nic společného s bezpečností každodenního Izraelce a v podstatě jde pouze o to, že pravice se snaží o podporu před eh, lednovými volbami a snaží se zabránit uznání OSN, palestinského uznání na půdě OSN konečně lidé v Gaze mohli žít bez bombardování včera večer po příměři. Ovšem po, pouze pokud palestinci přestanou být neustále utlačováni a dojde k zásadním sociálním změnám ve zájmu všech pracujících, protože eh, pouze poté budou, budeme moci opravdu nastolit eh, dlouho, dlouhodobý mír a zlepšit situaci v tomto regionu. Děkuji, pane Murphy. Teď má slovo kolegyně Morkonajte Mikelejně pane předsedo. Ráda bych podpořila kolegy, kteří uvítali dohodu o příměří. Osobně doufám, že to bude dlouhodobé příměří a že to obnoví i mírová jednání o bezpečí, o bezpečnosti situace v tomto regionu. Je to vyrovnané usnesení, lituje ztráty na lidských životech, odsuzuje útoky proti civilnímu obyvatelstvu. Samozřejmě Izrael má právo na obranu, ovšem zacilování civilního obyvatelstva nemůžeme, útoky na civilní obyvatelstvo nemůžeme podporovat. V odstavci 5 hovoříme o snaze palestinců stát se členem OSN. My podporujeme snahu palestinců o vytvoření vlastního státu. Ovšem, palestinci musí nejprve nalézt dohodu se svým sousedem. Toto je situace, ve které jedna země neuznává existenci jiné země a v tomto ohledu doufáme, že dojde k řešení. Děkuji. A nyní následuje kolega Posilt. Ačkoliv jsme velice potěšeni příměřím v pásmu Gazy na Blízkém východě, uvědomujeme si, eh, že ta, tento region je určitým pohřebištěm příměří a také lidí a proto musíme usilovat o trvalé, trvalou mírovou dohodu, která může vycházet pouze z bezpečnosti a práva na existenci Izraele za to musíme bojovat, ale palestinci zároveň musí mít právo vybudovat svůj stát, tedy musí si to zakládat na řešení dvou států. I když v bodě 30 je to dobře ošetřeno a usnesení celkově vyznívá dobře, nemohl jsem souhlasit s bodem 5. Sice si přeji, aby palestinci krok za krokem byli integrováni do struktury OSN, ale tak daleko bohužel zatím ještě zdaleka nejsme a bylo by špatným signálem něco takového vyslat v okamžiku, eh, kdy oblasti Hamasu eh, na Izrael vypouští tisíce raket. Chceme nejprve mírové řešení a potom může následovat integrace do struktury OSN. Děkuji, kolego Poslté a dále má slovo paní kolegyně Basesku. Děkuji, pane předsedo. Zřekla jsem se hlasování, protože i když podporuji mírový proces na eh, středním východě, myslím si, eh, že eh, nemůže pokračovat, dokud Hamas bude volit násilí než vyjednávání. Eh, pokud je o možnost pozorovatele v OSN, tak eh, to by legitimizovalo akce Hamasu. Izrael má právo hájit eh, své území a své občany. Hamas nesmí bombardovat civilisty a zabíjet je. Útok a bomba, která vybuchla v Tel Avivu, ukazuje, jaké jsou záměry teroristického Hamasu. V Izraeli dochází také k pronásledování eh, některých komunit a Hamas musí přestat se svou agresí a musí dodržovat dohodu o eh, ukončení nepřátelství, tak jak to bylo oznámeno eh, včera. Děkuji, to by bylo k pásmu Gaza. A nyní zpráva Danžan a začíná kolega Štádler. Pane předsedo, já jsem hlasoval proti této zprávě, protože jako e, zástupce mé země, ne, neutrální země, nemohu souhlasit s tím, e, co se zde tvrdí. Je to další militarizace Evropské unie, má být posílena spolupráce mezi Evropskou unii a NATEM a nic se nečiní pro jaderné odzbrojování, nic se tam o tom neuvádí. Dokonce rozvojová pomoc pro eh, třetí zemi se váže také na vojenskou spolupráci, vojenské účely a tím se vlastně narušuje eh, zásada oddělení EU a NATO. Pro mě je to nepřijatelné jako zástupce neutrální země, eh, když už tam nejsou ani možnosti výjimek a proto si myslím, eh, že tato zpráva nemůže být podpořena žádným neutrálním poslancem tohoto parlamentu. Děkuji kolego Štádlere. Teď má slovo pan Kukan. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro zprávu pana Danžána. Jsem přesvědčen, že Evropský parlament musí podporovat členské státy, aby tyto plně využívaly své strategické a rozpočtové kapacity aby eh, podporovali společnou bezpečnostní a obranou politiku. To je totiž ten nástroj pro eh, řízení krize EU, který musíme začít využívat na 100%, zejména pokud jde o implementaci mechanismů zavedených Lisabonskou smlouvou. Chtěl bych rovněž zdůraznit důležitou roli eh, evropských civilních a vojenských misí pro politickou důvěryhodnost Evropské unie. Jako příklad v tomto kontextu bych zmínil největší misi tohoto druhu v Kosovu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, eh, kolego Kukane. Teď má slovo paní Makovej. Děkuji vám. Od roku 2003 EU zahájila 19 eh, civilních misí a 7 vojenských operací máme potenciál přivádět pozitivní změny do problematických regionů. Na západě Balkánu naše zas, se naše nasazení podílelo na vytvoření míru a bezpečnosti. Dnes západní Balkán se stále potýká e, s vážnými výzvami na e, vybudování práva, boje s korupcí a ochranu menšin. Evropská unie musí být schopna reagovat na tyto výzvy a na geopolitické výzvy, které probíhají na mezinárodní scéně. Právě proto musíme přehodnotit naši bezpečnostní politiku, musíme být autonomnější a jednotnější. Více nezávislosti neznamená, že existující aliance budou upostraněny, ba právě naopak. Silné eh, přes eh, transatlantické vazby musí být ještě posíleny. Je čas na společnou bezpečnostní a bezpečnostní politiku a poskytnutí správných prostředků pro ní. Děkuji. Děkuji vám, paní Makovej. Slovo má kolegyně Smolková. Podporila jsem zprávu. Děkuji pěkně, podpořila jsem zprávu, protože se dodívám, že bezpečnostní strategie Evropské unie z předcházejících let je nedostatečná a s ohledem na současné bezpečnostné výzvy i překonaná. Přestože je zde nedostatečné odhodlání některých členských zemí, Eh, především v současné krizi a s ohledem na nízké prostředky na obranu. A Evropská unie přesto musí eh, tedy sehrát eh, rozhodující úlohu při zajištění bezpečnosti pro své občany. Musíme podpořit strategickou nezávislost Evropské unie prostřednictvím společné bezpečnostní obrané politiky, eh, díky které by mohla jednat samostatně. Obrané prostředky jsou dotčené hospodářskou krizí, ale bezpečnost Evropské unie nemůžeme ponechat na jiných. Musíme mít politickou vůli a aby bylo možné je naplnit, musí Rada a Komise vymezit strategické zájmy Evropské unie a postavit je tak, aby byly zachované nejenom současné eh, bezpečnostní a obrané vazby v současných měnících se podmínkách, ale především musí být vytvořeny předpoklady pro způsobilost vlastních kapacit, tak abychom byli schopni reagovat na vývoj hrozeb. Děkuji vám, kolegyně Smolková. Teď má slovo kolega Tenok. Děkuji vám, pane předsedo. Konzervativci ve Velké Británii mají velké výhrady k této politice, zejména pokud jde o duplicitu její práce vůči NATO, což musí být kotvou národní obrany Velké Británie v době škrtu. Je potřeba eh, navazovat Eh, navazovat spojení s Američany v rámci struktur NATO a hrozí, že naše společná obraná politika bude působit proti tomuto. Nicméně Británie chce se, se chce i nadále podělit na společné bezpečnostní politice a poskytovat pro ně zdroje. Já jsem zpravodajem pro celou oblast Afriky, a eh, chci podotknout, že naše vojenská mise, která bojuje proti pirátství, i naše vojenská eh, školicí mise v Ugandě jsou velmi užitečné. Rovněž máme misi v Mali s ECOSem ehm, a zjišťujeme, jakým způsobem tato mise může přispívat ke stabilizaci situace v regionu. Společ, podobně jako mise KFOR se e, tyto mise e, ukazují velmi užitečnými. Jsem tedy zatím skeptický, ale tuto politiku se zájmem sleduji. Děkuji. Děkuji vám, pane Tenoku. Teď má slovo kolega Poslut. Děkuji, pane předsedo. Minulý vých, víkend to bylo 90 let od doby, kdy Richard Kurnodikalegis e, navrhl navrhl eh, nový mezinárodní postup eh, v této oblasti. V podstatě navrhl něco jako Spojené státy americké v Evropě. A on, zapřísáhlý pacifista, chtěl tehdy zavést eh, společnou zahraniční politiku a mimo jiné také společnou politiku obranou. Je naším úkolem na základě této tradice vystupovat proto, aby se Evropa soustředila právě na e, tyto základní pojmy, to znamená na společnou zahraniční a obranou bezpečnostní politiku. Otto von Habsburg by se v těchto dnech dožil 100 let a podobně i ostatní velcí politici Evropy by byli oslavili svá jubilea ale byli by velmi zklamáni, kdyby viděli, jak se myšlenka společné Evropy rozmělňuje. My si, my si tu myšlenku musíme připomenout a bojovat za ní. Děkuji. Děkuji vám, pane poslte. Teď má slovo pan Čarnecký. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně. <clears throat> Já jsem poněkud skeptický, pokud jde o tu snahu vytvářet naši společnou obranou politiku, obávám se, bezpečnostní politiku je to v podstatě takový rituál, který je vzdálen realitě. Nedávno jsme reagovali na situaci, ve které všechny klíčové záležitosti týkající se externích politik členských států v podstatě znamenaly velice různorodá stanoviska ze strany členských států. Toto je podobná záležitost, proto jsem nesmírně skeptický ohledně tohoto hlasování. Mám prostě pocit, že nepotřebujeme nějaká zázračná slova o mezinárodní spolupráci. Já jsem spíše otevřen, když hovoříme o naší společné bezpečnostní a obranné politice. Děkuji vám, pane Čarnecký. Tolik tedy ke zprávě Danjon. A teď jdeme na zprávu Pašku. Začíná paní Nikolaj. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já bych chtěla poděkovat za tuto zprávu, kterou jsem podporovala. Hlasovala jsem pro, je to důležitá zpráva, když hovoříme o společné vzájemné obraně, solidaritě to, mm, to jsou v podstatě, je to jedna z prvních zpráv, která je propojena, která jasně pokazuje na pro, propojení s, s Lisabonskou smlouvou. Jsou to, jsou to doložky, které se týkají vzájemné obrany, solidarity, mm, v současné době bohužel ovšem nevidíme nějakou snahu o vytvoření společné politiky v této oblasti. Společná obrana to je něco, co vidíme v článku 32 Lisabonské smlouvy zakotveno. Tato zpráva hovoří o tom, že bychom mohli mít eh, takový eh, generální štáb na evropské úrovni, který by poskytl větší kapacitu Evropské unii postupovat společně, aplikovat tuto doložku. A pokud jde o doli, doložku, která se týká solidarity, bohužel paní Nikolaj byla přerušena. Děkuji, pan kolega Štádle. Pane předsedo, já jsem hlasoval i proti této zprávě, stejně jako jsem mimochodem eh, hlasoval i proti zprávě Kelam a eh, Teran, a to ze stejných eh, důvodů, které tady už byly řečeny ke zprávě Danjean. Ale chtěl bych to tady ještě doplnit, protože tato zpráva ve dvou rozhodujících věcech je mimořádně nejasná, co to je povinnost všemi prostředky, pomoci. Co to vlastně přesně znamená i v souvislosti s NATEM? A další eh, nejasnost, co to jsou katastrofy způsobené eh, člověkem? Eh, každá válka je katastrofa způsobená člověkem. Pro někoho, kdo pochází z neutrální země, je něco takového nepřijatelné. To jsou tak vágní formulace, které mi neumožnily tuto zprávu, eh, kterou, eh, pokud jde o zásadní cíl, tedy podpořit se v katastrofách, eh, mohl bych to podpořit, ale přesto kvůli těmto nejasným formulacím jsem tomu nemohl dát podporu. Děkuji, následuje kolegyně Makovej. Každý členský stát Evropské unie může být obětí eh, nějaké přírodní nebo člověkem eh, způsobené katastrofy nebo teroristického útoku. Musíme být schopni rychle reagovat na takové události a musíme poskytnout podporu eh, našim spolučlenům. A členské státy proto musí vytvořit politiku pro prevenci a reakci na všechny velké identifikované bezpečnostní hrozby. Je lepší se zabezpečit, než později litovat. Musíme tady mít eh, eh, zařízení pro bezpečnost, musíme zvětš, zvětšit eh, schopnost reagovat Evropské unie a musíme tady mít také dobrou vyváženost, která by umožnila rychlou reakci i institucí Evropské unie a to také samozřejmě s ohledem na princip zodpovědnosti za přijatá rozhodnutí. Zodpovědnost je samozřejmě zásadní. Děkuji a dále kolegyně Basesku. Děkuji. Vážený pane předsedo, já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože si myslím, že musíme um, v rámci identifikace naší evropské identity zároveň mít vzájemnou obranou politiku. Solidarita mezi členskými státy v této oblasti zásadní. Ovšem tato solidarita musí být podpořena i na základě adekvátních eh, mechanismů a financování je to reciproční doložka, která by měla, která je um, účinná v případě, že by došlo k útoku na jednu z těchto zemí. Zatím, ovšem nemáme nějaká praktická opatření v případě, že by opravdu země využila tuto doložku pro aplikaci, efektivní aplikaci. Musíme všechno ošetřit technicky i politicky ze strany Evropské komise. Musíme věnovat pozornost všem možným hrozbám, teroristickým hrozbám, útokům přes internet. Tyto situace by mohly rovněž vyvolat možnost aktivace doložky o vzájemné obraně. Děkuji. Děkuji vám, paní Basesku. Tolik eh, k zprávě Pašku. Teď jdeme na zprávu Kelam. Paní Anderstotir tu není, takže slovo má paní Nikolaj. am votat v favoarea Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, kterou považuji za v podstatě první takovou skutečně solidní zprávou, která se dotýká informatické a kybernetické bezpečnosti a ochrany, protože ostatní záležitosti, pokud jsme hovořili o kriminalitě přes internety, se nejsou předmětem této zprávy. V této zprávě hovoříme o permanentní hrozbě, která je málo známou hrozbou. Hovoříme zde o kybernetických útocích. Pouze deset členských států Evropské unie přijalo národní strategii v tomto ohledu určitou možnost reakce na kybernetické útoky, které se čím dál tím více stávají politickými útoky. Viděli jsme to v mnoha členských státech. Agresoři jsou nesmírně efektivní a náklady potom na straně oběti jsou ohromné. Tato zpráva odvážným způsobem přichází, přichází z, z možnosti využití článku 222 smlouvy. Děkuji paní Nikolaj, teď pan Repo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem podpořil tuto zprávu. Je zásadní, aby Evropská unie udržela krok s realitou a kyberkriminalita. To je dnešní realita, dnešní svět. Jsme čím dál tím globalizovanějším světem. I důsledku internetu, nejsou zde žádná omezení, limity, sociální kontakty, obchodování státy. Všechno to je založeno na internetě a na kybernetické bezpečnosti a právě proto musíme udělat vše proto, aby využití, využívání digitálních přístrojů bylo bezpečné, infrastruktura musí být rovněž bezpečná, musíme dosáhnout dohody v této oblasti a hledat společné možnosti konkrétních kroků. Musíme zároveň chránit naše informační sítě a veškeré překážky v tomto ohledu odstranit. Nesmíme zapomínat na mladé lidi a děti, kteří rovněž potřebují ochranu v tomto novém prostředí. Děkuji. Děkuji vám, pane Repo. Teď má slovo kolegyně Makovej. In March 2000... V březnu 2011 Evropský parlament eh, čelil právě takovému kyberútoku na naše počítače týden předtím to, to, to oběti byla komise, kyberútoky, um, útoky proti vládě, administrativě, vojenským orgánům. To je čím dál tím častější fenomén. Musíme na to reagovat, zlepšit naši komunikační strukturu, naše infrastruktury, tak aby nedošlo k tomuto narušení. Musíme aktualizovat naši evropskou strategii v oblasti bezpečnosti a identifikovat, jak postupovat a jak stíhat eh, ty, eh, tyto útoky Další podmínkou sine qua non je vytvoření evropské kybernetické strategie se společnou, společnou definicí kyberbezpečnosti a obrany a zároveň i vytvoření kritické informační struktury o těchto útocích na evropské úrovni. Kyberkriminalita není, neznamená pouze kyberútoky, ohrožené skupiny rovněž jsou obětí kriminálníků, kteří jednají prostřednictvím počítačů a proto musíme e, aktivně implementovat tuto směrnici. Děkuji paní Makové, slovo má kolegyně Morkunajte Mikulenine. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, které se týba, týká e, bezpečnosti v kyberprostoru. Měli jsme několik případů, kdy instituce EU a členských států utrpěly různými útoky, například v Estonsku to bylo v roce 2007. Všichni chápeme, že do budoucna počet těchto útoků poroste. Proto jsou opatření navrhovaná parlamentem e, důležitá a přicházejí v pravou chvíli. Ráda bych požádala všechny členské státy, aby každý měl svůj vlastní akční plán tak, abychom v Evropské unii i na mezinárodní úrovni mohli náležitě spolupracovat při výměně nejlepších postupů a znalostí. Některé země, které nesplňují demokratické požadavky, požadavky na demokratický režim, se snaží zneužívat eh, IT infrastrukturu a v tom bychom jim měli zabraňovat. Měli bychom zabránit tomu, aby se IT infrastruktura používala pro politické cíle. Děkuji vám mnohokrát, paní Molku Najte Mikulenine. Eh, slovo má Sean Kelly. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu a rád bych poděkoval zpravodaji za úžasně odvedenou práci na tomto nesmírně složitém a důležitém tématu. Ano, kdysi to ani nebylo součástí našeho slovníku, pokud je o kyberútoky. Nyní zde máme kyberbullying, kyberbezpečnost, kyberútoky a tak dále. To je věc, kterou musíme řešit velice urgentně i vzhledem k tomu, čemu došlo v posledních dvou, několik, v posledních několika letech, útoky na jednotlivce, na státy, na vlády. Jak ale regulovat tuto oblast? To je obtížné, jakou roli bude hrát stát, pokud je o ochranu infrastruktury, jakým způsobem regulovat soukromý sektor, jak definovat standardy oblasti bezpečnosti, jak sdílet informace mezi privátním a státním sektorem. Ovšem, toto je alespoň dobrý začátek a budeme pokračovat tímto směrem. Děkuji. Děkuji vám, kolego Kelly. Slovo má kolegyně Basesku. Děkuji za slovo, pane předsedo. Tato situace je to v podstatě obrovská Eh, hrozba proti mm, státům, to není klasická hrozba, toto je opravdu, to jsou útoky, které neustále rostou a představují obrovskou hrozbu i pokud jde o stabilitu jednotlivých národních států. Proto musíme mít strategii v této oblasti informační bezpečnosti, bránit se proti těmto útokům. Měli bychom vytvořit pracovní skupinu, společnou skupinu, která bude se stávat se, se špičkových odborníků na informatiku i na vojenskou oblast. To si myslím, že členské státy i na to by si měli vyměňovat zkušenosti v této oblasti. My například Rumunsko vedeme takové pracovní jednání s našimi americkými kolegy v boji proti kyberkriminalitě. Naši odborníci rumunští jsou uznáváni eh, jakožto špičkoví odborníci v této oblasti. Máme lidské zdroje, proto bychom je měli využít k našemu prospěchu. Děkuji vám, paní Basesku. Tolik tedy ke zprávě Kelam. Nyní vysvětlení hlasování ke zprávě Tarant. Jako první paní Nikolaj. Președinte, am votat în favoarea acestui raport. De... Hlasovala jsem pro tuto zprávu, ačkoliv mnohé věci jsou opravdu diskutabilní, protože bohužel je to tak, že bezpečnost a energetická bezpečnost je něco velice důležitého a není to ošetřeno dostatečně. Dvě věci. Myslím si, že je to velice důležité. Tato komponenta energetické bezpečnosti je velice důležitá ve chvíli, kdy je Evropská unie ohrožená eh, ekologickými katastrofami, řeší se tady ochrana před katastrofami, civilní, ale i vojenské aspekty. A ve zprávě se to zdůrazňuje a myslím si, že správným způsobem. Chtěla bych eh, upozornit ještě na jednu věc a to jsou dobré postupy. Existuje již kodex pro ekologickou komponentu a bezpečnostní eh, komponentu. Eh, jsou to poměrně nové projekty a energetická efektivita se tady dostává do popředí. Děkuji. Paní kolegyně Nokolaj, následuje kolega Repo. Eh, děkuji. Klimatické změny mají dopady také na mír a stabilitu ve světě. Kolega Tarant si zaslouží naši pochvalu za tuto práci. Klima je teď bohužel ve stínu hospodářské krize. Je to škoda, protože důsledky jsou skutečně nesmírné na chudobu ve světě, především v méně osídlených oblastech. Musíme se na klimatické změny připravit a tě, těm, kteří jsou nejvíce ohroženi, musíme dát možnost se chránit a připravit. Nejslabšími články jsou ženy a děti, ty potřebují především naše pozornost a poselství této zprávy v souvislosti s bezpečností a ochranou je, že toto téma musíme v Evropské unii brát vážně. Děkuji kolego a následuje kolegyně Makovej. Děkuji. Klimatické změny a přírodní katastrofy mají dopady na globální bezpečnost, mír a stabilitu. Má to přímý dopad na globální hospodářství a je to také zdroj politické nestability. Nedostatek čerstvé vody, eh, tedy pitné vody a potravin může vést k migracím do jiných oblastech, do jiných oblastí. Evropská unie by se měla eh, starat o eh, tyto věci a také ve své politice ESVČ, v příslušných nástrojích a politikách. Potřebujeme zvláštního zástupce pro klimatickou bezpečnost anebo pracovní skupinu rady, která by se zabývala touto oblastí. Nemyslím si to, protože to by především vytvořilo další byrokratické břemeno. Donívám se, že klimatická bezpečnost musí být řešena, může být řešena eh, existujícími dalšími politikami Evropské unie. Děkuji vám, paní Makovej, a jako další paní Basesku. Děkuji, já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože e, Změna klimatu a, a její důsledky se zatím studují pouze z hlediska hospodářství a životního prostředí, ovšem týkají se i naší bezpečnosti. Je potřeba zohlednit přírodní katastrofy, Pakliže, eh, vypra- pakliže máme hovořit o nějaké společné obrané politice nebo strategii. Proto si myslím, že by bylo vhodné provést studii Eh, mezinárodní, eh, přírodních katastrof a jejich dopadů na mezinárodní společenství. Evropská unie musí být schopna reagovat na přírodní katastrofy, které vzniknou, ke kterým dojde v důsledku změny klimatu. Je rovněž velmi důležité zaměřit se na dopady takovýchto katastrof a vstoupit do dialogu s příslušnými partnery. Vedoucí role Evropské unie by eh, měla být eh, sjednocena v rámci prevence. Je potřeba zaujmout eh, soudržný a koherentní komplexní přístup. Děkuji vám, paní Basesku, tolik k zprávě Tarant. Teď se dostáváme ke zprávě Jakonsáry. Slovo má nejprve pan Murphy, ten má dvě minuty, protože hovoří i za svou frakci. Prosím. Or claim that the human... Ti, kteří si myslí, že situace v lidských práv Kazachstánu se zlepšuje, by se měli podívat na prohlášení z před dvou dnů, kde oficiální představitel prokurátora se vyjádřil v tom, že opozice prováděla extremistické akce a v podstatě je zakázali, chtějí zakázat společně s mnoha médií, novinami Republika, Fisklad, satelitní televizní stanici K+, a desítkami různých jiných eh, onlineových stránek. Je situ- tato situace v Kazachstánu prostě mm, je čím dál tím horší. Pokud jde o opoziční strany médií a jejich zákaz, Kazachstán v podstatě bude, zase tam dojde k zatýkání, k, k nespravedlivým soudním procesům, k věznění. To je netolerovatelné. Vladimír Kozlov, který vede ALGU, opoziční stranu a který dostal 7,5 roku vězení, přišel o své odvolání před třemi dny a Human Rights Eh, tvrdí, že tato obvinění jsou vágní, že to je opravdu nekompatibilní s, mm, s všemi smlouvami o lidských právech, které Kazachstán podepsal. Další známy obránce lidských práv ehm, čeli obvinění, které mm, dokonce možná bude znamenat 14 let ve vězení. Proto chci, abychom okamžitě zastavili jednání o posíleném partnerství s touto zemí, pokud nedojde k zásadní změně v oblasti lidských práv Kazachstánu. Toto podle mého názorů znamená bezpodmínečnou amnestii všech politických vězňů, včetně Vladimíra Kozlova a Vladina Komaršina. Proto volám potom, aby mezinárodní odborové hnutí, občanská společnost, všechny organizace tlačily na evropské instituce, a na paní Aštonovou, která má příští týden navštívit Kazachstán, tak aby bylo jasné, že prostě business and usual s tímto režimem Nazarbájeva prostě není možný. Naše strategické hospodářské zájmy, pokud jde o jejich přírodní zdroje, prostě nesmí mít prioritu nad eh, situací v lidských právech v této zemi. Děkuji vám, pane Murphy. Paní Nikolaj odešla ze sálu, takže má slovo kolega Bělan. ściślejsza i... Děkuji za slovo, pane předsedo. Posílená spolupráce mezi EU a Kazachstánem je příležitostí pro obě dvě strany, když vezmeme v potaz zvláštní roli, kterou Kazachstán hraje v, energetické, v energetice. Nesmíme zapomínat na to, že Kazachstán je pod hospodářským vlivem Ruska politika, proto musíme udělat všechno, proto aby se Astana přiblížila Evropě. Dohoda o partnerství a spolupráci by nám mohla právě pomoci vytvořit um, rámec pro posílení vzájemné spolupráce. Zároveň bychom měli podporovat Kazachstán uh, ve vstupu do VTO a samozřejmě mm, dobrá zpráva, řízení demokracie, právní stát, to jsou hodnoty, které musí brát v potaz v jakémkoliv vyjednávání. To jsou naše hodnoty, na kterých je EU založena. A zároveň je to status Kaspického moře, spolupráce v této oblasti, které, která je nesmírně důležitá pro Kazachstán ve střední Asii. Musíme, já osobně podporuji toto usnesení. Děkujeme. Další řečník je pan Kukan. Ovšem kolega Kukan už tu není, tak má slovo paní Makovej. V roce 2011 Kazachstán byl na uh, indexu uh, korupce 2,7 2012. Freedom House popisuje jejich justiční systém jakožto závislý na exekutivě, systém, který trpí korupcí. Zanalzen tento projev, je eh, důkazem celé záležitosti. Došlo tam k, k mučení, k zastrašování, a proto si myslím, že tento proces další smlouvy o mm, ekonomickém partnerství musí být založen na politických změnách. Musíme bojovat proti korupci, v justici, toto by měly být naše priority, kontrola řízení soudnictví, to by mělo být pod eh, kontrolou ministra ministerstva spravedlnosti politicky eh, eh, vězni musí být propuštěni, musíme mít určité záruky ze strany místních úřadů a naše finanční pomoc musí být spojena s jasnými benchmarky, s jasnými ehm, harmonogramy a monitorovacím mechanismem. Děkuji paní Makovej. Kolega Tenok má slovo. Děkuji pane předsedo. Kazachstán je větší než západní Evropa, představuje významného hráče ve střední Asii a je skvělým modelem koexistence islámu a křesťanství. Vzhledem ke své velikosti a masivním zásobám minerálu a ropy znamenají, že nesmí být Evropou ignorován, protože je mostem mezi Evropou a Ázií. Konec konců ta země přispěla hodně oběma kontinentům. Kazachstán si může uchovat eh, návaznosti na Rusko tím, že bude součástí eurazijské komunity a zároveň žádat užší spolupráci s Evropskou unii, která přinesla hmatatelné výsledky a výhody obou, oběma stranám, ovšem musí jít ruku v ruce s více demokracií a více právy pro lid Kazachstánu. Kazachstánu. Musí také pomoci kazašské vládě vybudovat lepší infrastrukturu ve své veliké zemi. Pokud tyto cíle mohou být splněny, pak um, společně přistoupením Kazachu Kazachstánu do eh, Světové obchodní organizace bude znamenat užší integraci Kazachstánu do sféry přátel Evropské unie a do nadnárodních organizací, kam Kazachstán zcela po právu patří a zlepší příležitosti pro kazachský, kazašský lid a proto tuto zprávu podporuji. Děkuji vám, kolego Tenoku. Slovo má kolega Čarnecky. Panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie i panowie posłowie. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, Kazachstán je jedna z nejdůležitějších zemí v daném regionu. Je to země bohatá na zdroje a je to důležitý partner pro Evropskou unii a jednotlivé členské státy. Chtěl bych upozornit na to, že Kazachstán dosáhl velkého ekonomického pokroku v posledních dvou desetiletí. Byl jsem několikrát v Kazachstánu a mám mnoho zkušeností s Kazachstánem. Musíme tento pokrok ocenit, musíme samozřejmě připomínat lidská práva, to jsou důležitá témata a je to také role našeho Evropského parlamentu. Musíme ty otázky řešit, protože nikdo jiný to za nás neudělá, ani rada, ani komise. Ovšem, chtěl bych upozornit nebo ukázat, že Kazachstán je velmi důležitým partnerem v tomto regionu a proto bychom měli udělat vše, co je v našich silách, abychom Kazachstán přiblížili Evropské unii. Děkuji, pane kolego, a to by bylo tedy vše ke zprávě Jakoncáry a nyní následuje zprávo, eh, zpráva Ferrera a slovo má paní kolegyně Makovej, která už odešla a slovo má pan kolega Kelly. Děkuji, pane předsedo. Toto je poslední můj projev dnes eh, na tomto zasedání. Jsem velmi rád, že mohu tyto návrhy podpořit. Bylo tady 474 hlasů pro, eh, z 532 hlasů. To je samo o sobě velice zajímavé a také uspokojivé. Rybolov je důležitý. Toto je důležité, protože se zabývá drobným pobřežním rybolovem. Tito lidé potřebují největší podporu v rámci SRP, musí být chráněni především v budoucnosti, pokud jde o to, jak jsou diskriminováni ze eh, srovnání s velkými rybolovnými podniky, eh, které eh, vlastně neprokazují, nevykazují své skutečné vykládky a výlovy a e, to není pouze špatné pro malé rybáře, ale také to pustoší a decimuje rybolovné populace a e, díky této zprávě budou e, drobní rybáři v lepší situaci. Děkuji, pane kolegu Kelly. To by bylo ke zprávě Ferreira. A nyní následuje vysvětlování hlasování ke zprávě Levin. Paní Makovaj už tady není, a takže následuje kolegyně Basesku. Eh, děkuji, hlasovala jsem eh, pro tuto eh, zprávu. Vnější dimenze společné rybářské politiky je velice složitá a je třeba, aby byly zohledněny zájmy Evropské unie. Přejeme si podpořit udržitelnost rybářské politiky a také zachování rozmanitosti ryb, ale je potřeba tady také dbát na řízení rybolovných zdrojů a proto je také důležité, aby vnější politika byla koordinována, byla tady větší spolupráce. Evropská unie musí schválit harmonizované politiky, musí pracovat udržitelně v oblasti rybolovu a Naším cílem musí být vylepšit spolupráci se sousedními zeměmi. Dále bych chtěla také upozornit na důležitou roli, kterou Evropská unie hraje v potírání nelegálních a nenahlášených odlovů. Naše politika musí být konsistentní, tak abychom dosáhli těch cílů, které jsme si stanovili. Děkuji. Děkuji vám, kolegyně Basisku. Tolik tedy ke zprávě Levin a k poslednímu bodu vysvětlení hlasování k tématu volby do Evropského parlamentu v roce 14. Paní Makovej tu není, ale paní Basesku tu je, takže máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já jsem hlasovala pro toto usnesení, protože si myslím, že volby do Evropského parlamentu by měly být propojeny i s volbou předsedy komise. Komise by měla se stávat a měla by být založena na demokratickém základě předseda Evropské komise by poté mohl se díky tomu vyjadřovat i k budoucnosti Evropské unie. Evropští občané by mohli mít možnost hlasovat pro takového kandidáta. Ovšem měli bychom měli ještě čas, tak abychom zvážili nejlepší možný způsob a zároveň mít možnost odložit tyto volby o jeden měsíc kritéria kompetentnosti daného kandidáta jsou prioritou. Komise by se mohla stát skutečnou vládou Evropské unie a parlament by mohl získat větší kontrolu. Děkuji. Děkuji vám, kolegyně Basesku, a na závěr má slovo kolegyně Sinclair. Vážený pane předsedo, v období škrtů mý daňoví poplatníci nechtějí utrácet za propagandu, proto já jsem hlasovala proti těmto návrhům panevropských stran, všechny ty náklady, ideologie o federalismu. Většina lidí ve Velké Británii nestílí evropskou identitu EU v neustálých volbách, v několika volbách eh, v podstatě lidé ukázali, že jsou proti EU. Neustále veřejné průzkumy ukazují nespokojenost s e EU a snahu a volání po eh, referendu. My prostě nechceme platit eh, z našich daní propagandu o tom, jak je dobrá EU. My prostě nechceme platit čím dál tím více EU. My si nemůžeme dovolit tento luxus. V roce 2014 žádáme o referendum a slo, prostě toto bude náš slogan volební, chceme referendum. Toto by mělo vyslat eh, vládám i EU jasný, jasný signál. Ano, velice jasně říkáme, požadujeme referendum. Děkuji vám mnohokrát, kolegyně Sinclair. Tím jsme ukončili část vysvětlení eh, hlasování k poslední složce dnešního hlasování což znamená, že jsme dospěli nakonec do polední části zasedání a já tímto odročuji schůzi do 15.00 a přeji vám všem dobrou chuť k obědu.